68 poslanců podle pravidla 105 odstavce 6 jednacího řádu nevznesli žádné námitky vůči aktu přenesené působnosti. Komise doplňující směrnice z roku 2014 číslo 59 Evropského parlamentu a Rady z 15. května 2014 týkající se příspěvku k řešení finančních mechanismů. A v souladu s tím bude eh, doporučení předloženo k hlasování zítra na plán zasedání. Lhuta pro pozměňovací návrhy, návrhy je dnes 5 hodin odpoledne a lhuta pro oddělená a jmenovitá hlasování je dnes v 7 hodin večer. A tím se dostáváme k našemu pořadu jednání.